nemůžeme se pouze spokojit s tím, že vozidlo vám bude říkat zahněte doprava nebo doleva. ITS musí být používán inteligentně. No, děkuji, paní Jensena. Rozprava je tímto uzavřena a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. A nyní eh, přejdeme k dalšímu bodu. Je to zpráva Derka Sterkse, ohlašovací formality lodí. Dávám slovo panu Derku Sterksovi na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Když eh, kontejner eh, z vozy jede eh, z Gdaňska do Antwerp, je uvnitř Evropské unie a náklad se nikde nevykládá. Když jedete z Antwerp do Gdaňska, Musíte podstoupit ovšem celou řadu e, formalit a ohlášení, když jedete, když jedete lodí. A tady by e, bylo zapotřebí udělat něco ve prospěch e, námořní dopravy. Uzavřeli jsme dohodu a já chci poděkovat představitelům rady, parlamentu, ale také dalším kolegům eh, v parlamentu, protože se nám podařilo dospět eh, k dohodě. Jde o eh, administrativní zjednodušení a tento princip byl schválen. Informace budou přenášeny elektronicky a všechny osoby mohou mít přístup k těmto informacím prostřednictvím jednoho kontaktního místa. Je tady možná komunikace mezi těmito kontaktními místy. To už je obrovské zlepšení. Eh, také tady bude výjimka pro lodě, kteří, eh, které přijíždějí pouze do přístavu EU. Eh, může být případně také výjimka pro mm, takové lodi, které budou mít mezi přistáním v třetí zemi. Komise musí zvážit, jakým způsobem Eh, systém námořní dopravy může být dán do kontaktu eh, s říční dopravou, aby tady byla kontinuální, aby tady byl kontinuální řetězec námořní i říční dopravy. Eh, je třeba používat pouze jeden jazyk, navrhujeme tedy angličtinu. Ti Eh, kdo měli určité výhrady, tady k tomu byla rada úplně eh, hluchá. Je tady ovšem jeden bod preambule, kde se říká, že členské státy budou eh, usilovat o jednotný systém písemné či ústní komunikace. V této směrnici, pokud jde o služby lodivoda, když eh, například eh, přijede eh, kapitán, může mít mm, výjimku z požadavku na voda Doufáme, že se nám podaří v rámci Evropy pokročit tímto směrem a že to bude možné co nejrychleji. Také máme kompromis, pokud jde o datum. Rada chtěla značný odklad. My se chceme vrátit k datu mnohem dříve. Mělo by to být 1. června 2015. Teď, když máme dohodu v prvním čtení, tak doufáme, že eh, ušetříme čas, ještě další čas. A mm, pane předsedo, myslím, že pro přepravu zboží uvnitř EU je to velice důležitá věc a také eh, může zajistit eh, udržitelný rozvoj dopravy. Ještě tady je celá řada dalších etap, které musíme absolvovat, ale toto už je jedna důležitá etapa. Rada má celou řadu problémů. Rada vidí pouze náklady a nikdy nehovoří o přínosech, které přináší určité opatření. Rada Eh, chce stále, aby všechno vstoupilo v platnost co nejpozději. My chceme dospět eh, k jednotnému trhu mnohem dříve, mnohem rychleji. Eh, tato, tento negativní postoj rady ke skutečně evropské politice v oblasti dopravy mě stále udivuje a stále více a více zlobí Tentokrát eh, my si přejeme dospět k evropským řešením co nejrychleji. Já jsem spokojen, jakou dohodu jsme získali a děkuji všem kolegům za podporu. Děkuji, pane Sterksy, a nyní má eh, slovo pan komisař. Pan Kalas. Mr. President. Pane předsedo, vážení poslanci, v první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, panu Dirku Starksovi, za jeho úsilí při vytváření směrnice o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavu nebo odplouvajících z těchto přístavů. Je to velice důležitý krok, nejedná se pouze o formalitu. Tato směrnice zjednodušuje administrativní postupy a tím dojde ke snížení nákladů i pro konečné spotřebitele. Nicméně moře musí být atraktivnější pro dopravu. Musíme vytvořit prostor námořní dopravy bez překážek, což je koncepce, která také povede k rozšíření vnitřního trhu. Musíme například zjednodušit jednotlivé administrativní postupy. Námořní doprava je předmětem velice složitých postupů. I když se doprava týká vnitřního trhu se vnitřním zbožím v rámci přístavu v rámci Evropské unie. Bohužel v tomto případě máme nadbytečné administrativní náklady. Evropské přístavy mají přijmout eh, elektronické zpracování údajů. Datem mělo být 15. června. Měli bychom také vytvořit jednotné místo v těchto přístavech. Komise se chce také podívat na potřebu vytvoření jednotného rámce osvědčení o výjimce z povinných lodivodských služeb. Komise odešle svá zjištění dalším evropským institucím a navrhne, jaký postup by měl být přijat. Je tady celá řada dalších otázek, které jsou řešeny v této zprávě, například o rozšíření na říční dopravu, čili jaký je vztah mezi přístavy v Evropské unii a s přístavy z jiných tedy mimo Evropskou unii, dále jsou to statistické údaje, zpracování těchto údajů, čili tato zpráva je velice dobrým kompromisem, která vychází z všeobecných principů, které jsou uvedeny v návrhu komise. Děkuji, pane komisaři, a nyní má slovo pan Pascal na minutu a půl. Děkuji, pane předsedající pane Kalasi. Tady jde o směrnici, která se týká formalit lodí připlouvajících do přístavu nebo odplouvajících z nich. Tato směrnice má přispět k námořní dopravě na krátké eh, vzdálenosti. Vážení pánové a dámy, jde o to zjednodušit celou řadu formalit a celou řadu kontrolu dokumentů, tak jak je to zapotřebí u lodí přivážejících zboží, přepravujících zboží. Eh, Takové Takovéto formality a takovéto kontroly totiž probíhají opakovaně. Já velice děkuji zpravodaji panu Sterksovi. Opravdu odvedl velice dobrou práci. A eh, já eh, jsem velice spokojen s tím, že byly do textu zahrnuty všechny eh, požadavky. Postupně bylo dosahováno dopsa dohody s výborem pro dopravu. Také mezi radou, komisí i parlamentem bylo dosaženo kompromisu a to ve velice důležitých aspektech, o kterých hovořil eh, zpravodaj i pan komisař. Jsem velice rád, že se dospělo k tomuto řešení a eh, věřím, že bude moci vstoupit v platnost. Je to vyvážená dohoda a já ji podporuji. Pane Sterksi, myslím, že tímto byly naplněny eh, cíle, které si stavila komise a velice děkuji děkujeme za dohodu mezi všemi třemi institucemi. Děkuji, pane předsedo. Thank you, dear colleague. Děkuji, kolego. Nyní má slovo paní Dobora Serakiany na dvě minuty. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, který eh, realizoval vynikající práci. Jedná se o rozvoj eh, volného pohybu v rámci Evropské unie. Sdílím stanovisko zpravodaje z hlediska nutnosti vyjmout všechny mm, dopravní prostředky z povinnosti těchto formálních přihlašovacích procedur. Pro nás je důležité, aby nejenom příslušné úřady spolupracovaly uspokojivým způsobem, ale je nutné, abychom zjednodušili stejným způsobem jednotlivé systémy. Je to nutné proto, aby dobře fungovala, eh, fungoval celkový prostor eh, a aby námořní přeprava byla atraktivnější a optimální. Harmonizace těchto přihlašovacích formalit umožní plynulejší provoz v rámci Evropské unie, také zjednoduší eh, přepravu zboží. V současnosti tato přeprava je podřízena jednotlivým omezením. Elektronický systém by měl umožnit eh, zajistit urychlení tohoto procesu, protože by docházelo k rychlejší výměně dat. Interoperabilita je velmi důležitá z hlediska administrativního zjednodušení. Informace se budou informace jsou často zasílány e-mailem a to není efektivní. Musíme mít takový systém, který by byl technicky interoperabilní. Co se týče jediného společného jazyka, to by byla výhoda pro evropskou námořní přepravu a komunikace by probíhala rychleji a nedocházelo by k problémům míst. Děkuji a nyní má slovo pan Bese na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Eh, pod názvem zprávy eh, pana Sterkse, eh, pod názvem trošku komplikovaným, se skrývá velice důležitá záležitost, která jde za rámec administrativní eh, či odborný rámec, tak jak to ukazuje tento název. Tady jde o zásadní politickou volbu a sice eh, postarat se o to, aby oblast na námořní dopravy byla efektivnější i přitažlivější. Podle našeho názoru je to eh, věc budoucnosti. Je to velice příznivý eh, způsob dopravy, velmi šetrný k životnímu prostředí. Vynikající zpráva pana Starkse eh, i ve spolupráci se všemi stínovými zpravodaji umožňuje udělat velký krok vpřed. Eh, podle našeho názoru cíle bylo dosaženo. Díky této směrnici oblast námořní dopravy bude více Eh, harmonická, zjednodušená, atraktivní. Eh, my podporujeme bez jakékoliv výhrady eh, tuto zprávu a podpoříme ji při hlasování, i když bychom byli rádi, kdyby uplatnění bylo trošku rychlejší, i když bychom byli rádi, kdyby tady byla větši, byl větší voluntarismus při rozhodnutí o jednotném jazyce komunikace. Nicméně Eh, to, co bylo dohodnuto eh, s radou, je kompromis přijatelný a podporujeme zprávu bez jakékoliv výhrady. Děkuji. Děkuji vám, pane Besete, a nyní má slovo na dvě minuty pan Van Dalen. Voorzitter, het uitstekende rapport van collega Sterks brengt ehm, Zpráva pana eh, Sterks umožňuje konkrétním způsobem způsobem eh, zmapovat eh, výhody z hlediska námořní eh, dopravy. Ty věci budou mnohem jednodušší. Zároveň výbor pro dopravu zde stanovil určité priority, co se týče říční dopravy. Tady jsme byli zajedno v tom, že komise musí vypracovat zprávu o zjednodušených postupech i pro tuto oblast. A doufáme, že komise dospěje také k tomuto závěru a předloží legislativní návrhy. Co se týče mm, výjimky z povinných lodivodských služeb, doufám, že zde bude ustanoven evropský rámec, který umožní zajistit poctivou soutěž mezi lodivodskými službami a zajistit kvalitu těchto služeb. Pan Sterks již uvedl, že výbor pro dopravu si přál, aby se používal jediný společný jazyk. A členské státy zvolily eh, takové řešení, které by bylo spíše komunitárnějším řešením. Pane předsedo, je to první etapa, ale je příliš skromná. Pokud budou zranění a mrtví z toho důvodu, že eh, bude docházet eh, k nehodám z důvodu používání tří jazyků, kdy se lidé nebudou rozumět, pak v takovém případě, pane předsedo, je zjevné, že jediný společný jazyk, eh, který se dá použít, je angličtina. Děkuji. Now the floor. Děkuji, pane Vandalena. Nyní má slovo na minutu 30 pan Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat velice vřele panu Sterksovi za odvedenou práci. Blahopřeji mu k výsledku jednání eh, vedeného eh, s radou. Text, který bude předložen hlasování na plenárním zasedání, je opravdu zásadně důležitý pokrok v námořní dopravě. Eh, jednak přináší posílení konkurence v oblasti eh, námořní dopravy eh, s tou evropskou přidanou hodnotou a současně také podporuje typ dopravy, který je šetrný k životnímu prostředí. Dohoda, které se dospělo s radou, je velice dobrá. Je tady zjednodušení formalit a současně také dochází k harmonizaci eh, významným způsobem se usnadňuje výměna eh, informací. Pokud jde o tu chovostivou otázku jazyka, o tom se hovořilo vícekrát. Myslím, že kompromis přináší vhodné řešení. Mm, snaží se usnadnit komunikaci, aniž by prosazoval jediný jazyk. I když by tady mělo být doporučení používat společný jazyk. Použít jediný jazyk, to je teď trošku složité, protože to nebylo v úvahu určité specifika eh, a mohlo by to mít i negativní dopady. Jsem rád, že došlo k tomuto kompromisu s radou a Eh, možnost schválit již v prvním čtení tento text by umožnila eh, velice rychle uvádět v praxi eh, toto, tento text podle toho, co napsal pan Sterx. Děkuji vám, pane Rike, a nyní začínáme s postupem Catch the Eye. A dávám slovo paní Tykau. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Směrnice o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavu nebo odplouvajících z nich v rámci členských států znamená zjednodušení těchto formalit a používání výměny dat. Zavedení jednotného místa, internetových služeb a také zjednodušení v případě nebezpečného zboží. Znamená to dobrou spolupráci mezi různými operátory. Zpráva, která byla dána Evropskému parlamentu, hovořila o rozšíření působnosti výjimek v případě říční dopravy. Komise musí stanovit, do jaké míry říční informační systémy jsou kompatibilní s platformou pro výměnu údajů systém SafeCNet které spadají pod tuto směrnici. Abychom zajistili lepší komunikaci, tak prostřednictvím návrhu 9 chceme použít pravidlo 14 úmluvy, kde se má používat angličtina jako oficiální jazyk. Je to umluva SOLAS. Děkuji a nyní má slovo paní Gessi Messner, prosím. Pane předsedo, komisař hovořil o Mm, prostoru bez hranic. To chceme a potřebujeme naléhavě a tato zpráva je dalším krokem správným směrem. Je to tak, že 95 našeho expertu je připravováno právě přes moře. A také zboží z Evropy vždy prochází těmito přístavy. Proto je více než nutné eh, v tomto budoucím prostoru zajistit harmonizaci a zjednoduší. Obojí eh, je předmětem této zprávy a proto si vážíme této zprávy. Lituji, že se nepodařilo panu Sterksovi dosáhnout dvou bodů, které jsou velmi důležité, jak jsme mohli slyšet. Za prvé, že by došlo k zjednodušení z hlediska lodivodských služeb, protože to by bylo velmi smysluplné, a za druhé, že tady není jednotný jazyk. Já myslím, že angličtina by byla správným jazykem. Eh, nemůžeme vycházet z toho, že tito lidé hovoří jinými jazyky a že tedy to způsobuje mnoho nehod. Tady skutečně musíme zajistit jednotný jazyk tak, jako v letecké eh, prostředí, eh, v letecké dopravě. Děkuji. Thank you very much. Now... Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan komisař a následně pan zpravodaj. Prosím, pane komisaře. Vážení poslanci, mnohokrát děkuji za vaše poznámky, za vaši jednomyslnou podporu, podporu tohoto návrhu. Tento návrh je velice důležitým krokem kupředu, ale čeká nás ještě další, větší krok při vytváření jednotného námořního prostoru. Musíme odstranit celní překážky. Tady bude celá řada problémů, protože nyní se bavíme o formalitách. Což je důležité, ale týká se to pouze administrativních otázek. Já bych vás chtěl požádat také o podporu, až budeme řešit otázku celních formalit. které jsou mnohem složitější. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo pan zpravodaj Dirk Sterk, prosím. Děkuji ještě jednou všem kolegům, kteří eh, pomohli s vytvořením tohoto textu. Všem děkuji také za velmi laskavá slova. Komisař tady velice jasně poukázal na eh, problematický eh, aspekt, a to je otázka celní. Eh, celní systém nemůže být zcela oddělený od toho námořního systému. Musí tady být propojení těchto dvou systémů. Děkuji, pane komisaři. Ale je tady samozřejmě eh, určitá řada věcí, jako například lodivodské služby, ale kromě toho také je tady otázka úlohy, kterou sehrávají přístavy, jakožto, eh, jakožto takové křižovatky, ehm, propojení mezi mořem a eh, pevninou dál za přístavy. A tady určitě je také prostor pro komisi. Bez kvalitních přístavů eh, nemá smysl ani příliš kvalitní eh, politika v oblasti námořní dopravy. Eh, to znamená, že i ta říční doprava, která navazuje, by tady mohla poskytnout dobré příležitosti pro dopravu. A dále ještě lituji, že jsme nemohli tedy říci, prosím, angličtina bude ten jednotný jazyk, který se bude používat. Já chápu choulostivost této otázky. Já jsem, eh, sám pocházím ze země, kde se diskutuje o eh, jazycích eh, a, a myslím, že Tady v této babylonské věži bychom se mohli eh, spokojit s jedním jediným jednotným jazykem. A to není otázka vášní, to je otázka odborná. Eh, to si musíme odlišit. Já věřím, že bude možné zaznamenat určitý pokrok na základě bodu preambule, který jsme do směrnice dali. Tady je důležité také Eh, vést dialog i s mezinárodními eh, organizacemi námořní dopravy, které jsou také velice důležité v této oblasti. A dále eh, za jazykem je tady také otázka lidí. Používání jazyka je důležité. Lidé, kteří jazyk používají, jsou velice důležití pro rozvoj dobrého námořního sektoru, bezpečného, efektivního účinného, eh, šetrného k životnímu prostředí. Děkuji vám a přeji hodně eh, štěstí a věřím, že všechno to, co jsme žádali v článku 11a tohoto směrnice, bude dosaženo. Eh, Děkuji, tímto končíme tuto rozpravu. Budeme hlasovat o tomto návrhu zítra ve 12 hodin v poledne. Další bod na našem programu je zpráva